El señor presidente. Bueno, amigas y amigos. Milí přátelé, pane komisaři, pane místopředsedo, zahájíme zasedání a první bod na pořadu jednání je zpráva paní Geringer de Odenberg Jejímž tématem je zlepšení tvorby právních předpisů. A okamžitě dáme slovo paní Geringer de Odenberg, zpravodajce. Víte, že máte 6 minut, které jsou rozděleny tak, že nejdříve máte 4 minuty na úvod a 2 minuty na závěr. Ale pokud chcete využít všech 6 minut hned na úvod, můžete to udělat tak. Pokud eh, využijete jen čtyř minut, tak budete mít potom dvě minuty, abyste mohla reagovat eh, na připomínky kolegů. Máte slovo, paní Geringer. Děkuji, pane předsedo. V souladu se zásadou subsidiarity děláme právo tam, kde je to nutné. Musí být jasné, musí být průhledné a musí být srozumitelné. V praxi to ale není tak jednoduché. Evropské právo je velmi často zmatečné, nepřesné, které se dá interpretovat různě. Proto vznikl článek 260 Lisabonské smlouvy. To má usnadnit, usnadnit Evropské komisi postihování členských států za neúplnou implementaci práva EU. Proto byla přijata myšlenka Smart Regulation, o které hovořil pan Barroso. Komise využívá tohoto smart regulation. A mě by zajímalo, jak ale, jak konkrétně komise uvedla tuto otázku v život. Doufám, že to není jen technokratické heslo. To, co vyvedl také pan Barroso, je hodnocení ex post. Tam se vlastně hodnotí, co se děje s právem EU po jeho uplatnění. Zda je srozumitelné, zda zde nedochází ke spožděním, zda má dopad na životní prostředí, na hospodářství a na společnost, protože pokud ne, tak by celá naše práce ztratila smysl. Takže proto se ptám komise, jak vypadá hodnocení ex post Mají se hodnotit výsledky. Parlament často upozorňoval na to, že komise, když navrhuje nové právní akty, musí udělat také analýzu následku. Ve zprávě jsem se dívala na dvě perspektivy. Jednak na podstatu, to znamená, jaké důsledky musí proskoumat komise. Komise musí přikládat větší pozornost prohlížení společných skutků a iniciativ. A musíme se také podívat na to, jak ovlivňuje eh, evropská legislativa, evropský trh práce. To je velmi důležité v kontextu hospodářské krize. Zatím ještě tento aspekt nebyl dostatečně podpořen analýzou. Na druhé straně bych se chtěla podívat na otázku nezávislosti hodnocení, která souvisí s, s problematikou a lepšího stanovování práva. Měli bychom se také postarat o to, aby zodpovědné orgány, které kontrolují tato hodnocení, byly skutečně nezávislé. Lidio. Tlumočníci říkají, že jste příliš rychle a nemohou vás sledovat. Já se snažím, ale eh, možná kdyby měli i tlumočníci text, tak by jim to pomohlo. Ve zprávě upozorňuji na to, že je třeba zajistit plnou nezávislost orgánů, které kontrolují hodnocení nebo kvalitu těchto hodnocení a měli bychom vzít eh, ohled i postuláty parlamentu. Máme zde radu hodnocení, která se skládá z nejvyšších úředníků. Dále je zde také otázka zaměstnání externích expertů protože jejich nezávislost parlament není schopen kontrolovat. A zpráva se také zajímá otázkou eh, administrativních překážek, protože Evropská unie se velmi často jeví jako příliš byrokratická v očích veřejnosti. Zajímalo by mě, zda chce komise opravdu snížit, eh, jak říká, o 33 eh, tyto administrativní kroky. Zda je chce zjednodušit. Protože je pravda, že třeba podniky, které musí plnit všechny tyto administrativní postupy, tak eh, mají problémy dodržovat normy například v otázce dodržování zásad bezpečnostní práce. Rozhodně by tyto věci ze strany komise měly vést eh, ke eh, zhoršení těchto sociálních eh, záležitostí. Dále zde máme také skupinu na vysoké úrovni pod panem Štojberem. Tato eh, skupina pracuje velmi dobře, já jsem velmi ráda, že byl prodloužený mandát do roku 2013. Doufám, že parlament bude informován o tom, jak tato skupina hodnotí realizaci tohoto programu na zjednodušení administrativních kroků v Evropské unii. Dále by mě zajímalo, jak bude v praxi vypadat navazování kontaktu s národními parlamenty a s občanskými iniciativami. Zda se tedy Meziparlamentní spolupráce bude týkat nejen zásad subsidiarity, ale zda bude usilovat také o lepší transpozici evropského práva. Pokud jde o občanskou iniciativu, myslím si, že miliony občanů čekají na stanovisko k této zprávě. Jak vím, výbor pro eh, ústavní právo na tom velmi iniciativně pracuje a doufám, že ještě do konce roku proběhne diskuze. Těším se na vaše názory. Děkuji. Gracias, kolega. Děkuji, paní kolegyně. A nyní má slovo pan komisař Ševkovič, místo předseda jménem komise. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod poděkoval paní de Otterbeck za tuto skvělou zprávu. A jak uvidíte, já také potvrdím, že komise s většinou eh, toho, o čem ona hovořila, souhlasí. My skutečně také dáváme velký důraz na to, čemu říkáme smart regulation, protože je to zcela jasně správný krok. Eh, Chtěl bych vám eh, oznámit, eh, že jsme se rozhodli ve čtvrtek stáhnout 59 návrhů, protože jsme si uvědomili, že jsou zastaralé nebo v podstatě jdou proti smyslu toho původního záměru. Kromě toho bych chtěl také potvrdit, že budeme eh, mít sdělení 6. Eh, října eh, právě k této Smart Regulation. Budeme hovořit velice podrobně o otázce subsidiarity. Jsem přesvědčen, že tyto dokumenty se budou věnovat velice podrobně těm všem otázkám, o kterých hovořila paní Geringer, já tedy bych teď se omezil pouze na některé klíčové body. Za prvé myslím si, že na tom se všichni eh, shodneme a finanční krize to dokázala že regulace má pozitivní a nutnou úlohu, tak abychom měli skutečně udržitelnou prosperitu pro nás, pro všech. Na druhé straně naprosto souhlasím s paní Geringer Ottenberg v tom, že musíme být skutečně velice opatrní, jakým způsobem budeme tuto legislativu zavádět. Myslím si, že to je velice důležité, protože nechceme zatěžovat malé a středně velké podniky eh, zbytečnou eh, byrokracií. Eh, a to se týká jak existující legislativy, tak té, která teprve se připravuje. Jinými slovy, budeme pracovat na tom, abychom eh, dále eh, zlepšili všechny ty činnosti, který, které provádíme. Budeme provádět hodnocení dopadu, zcela jistě budeme zlepšovat kvalitu legislativy, pokusíme se zjednodušit legislativu která již existuje a i nadále se pokusíme snížit administrativní zátěž pro podniky Kromě toho budeme také hodnotit eh, tu existující legislativu a regulace, tak abychom se eh, zamysleli nad tím, do jaké míry je efektivní. Eh, pokud se jedná o věci, ve kterých se neschodujeme, tak tady se jedná o dvě věci. To je ta nezávislý orgán, který by se těmito věcmi zabýváme, jsme víceméně spokojeni s tím, jak se provádí hodnocení dopadu v komisi a komise pochopitelně zodpovídá se parlamentu, takže já si myslím, že tím je zajištěna eh, kontrola kvality a eh, druhá věc je potom otázka, která se týká určité přeformulace některých věcí. My jsme si již vyměnili názory k této věci a myslíme si, že současná situace Um, která nějakým způsobem také ovlivňuje jednací řád. Eh, hovoří také o využití vůbec této techniky takzvaného recastingu eh, pro potřeby simplifikace nejrůznějších iniciativ a také pro eh, modifikaci existující legislativy. Kromě toho, co se týče ostatních věcí, tam skutečně se na všem s vámi shodujeme. Jde nám o to, aby naše legislativa byla smart, to znamená chytrá a aby byla užitečná. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo kolega Tadeusz Zvěvka. Jménem výboru AFKO má slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Především chci poblahopřát a srdečně poděkovat zpravodajkyni za velmi dobrou spolupráci při práci na této zprávě. Jsem rád, že můj názor je zde už v tomto dokumentu obsažen přes mnoho let fungování nejdříve společenství a potom Unie, jsme přesvědčeni o tom, že jedna regulace, jedna legislativa eh, je efektivnější. to mnohem jednodušší než eh, právo 27 členských států. Nové předpisy nemohou vytvářet eh, další překážky pro osoby, které ho využívají. Jde o zjednodušení evropského práva a jeho uplatňování, které má zjednodušit fungování obyvatelů a jejich orientaci v té houšti evropských eh, předpisů. Rozhodně to nemůže vést ke zhoršování a zesložitování standardů, které v této oblasti existují. Tato zpráva upozorňuje na šíři změn kterou přináší Lisabonská smlouva, které budou mít dopad na celý proces legislativy tvorby legislativy v EU. Výraznější role Evropského parlamentu, Evropská zákonodárná iniciativa a další snižování administrativní zátěže pro malé a střední podniky budou eh, přitahovat pozornost občanů na proces eh, vytváření legislativních předpisů Evropské unie. Samozřejmě to vše sebou přináší větší zodpovědnost. Občané budou parlament vnímat jako instituci, která má reálný vliv na vytvářené právo a proto se budou eh, dívat na to, jak pracují naši poslanci. Další otázkou je zajištění nezávislosti hodnocení dopadu. Tady musím říci, že je třeba aby se k tomu komise vyjádřila, protože nám všem jde o to, abychom měli objektivní a jasnou eh, podstavu, jasný základ, který nám umožní rozhodnout se ohledně následujících právních předpisů. Musíme si být vědomi toho, že dobré právo je jedním z garantů skutečné implementace a pozdějšího využívání práva EU v členských zemích, což eh, bohužel je zatím velký problém v celé Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pane Zvěvko. A nyní mají slovo zástupci jednotlivých politických frakcí. Nejdříve na dvě minuty za EPP pan Paldazáre. Děkuji, pane předsedo. Zpráva paní Geringer potruhuje jednu důležitou otázku pro proces unifikace, to znamená vytvořit transparentní a srozumitelnou legislativu pro evropské občany. Souhlasím s tím, o čem hovoří paní zpravodajkyně jako o hlavních cílích. Musí se dodržovat princip subsidiarity a proporcionality, hodnocení dopadu a musí se také snižovat administrativní zátěž. Pokud jde o hodnocení dopadu, tak bych rád zdůraznil, že Právní výbor aktivně pracuje na tom, aby Evropská komise vypracovala záruční mechanismy, které zaručí nezávislost eh, provedených analýz. Jedná se o zásadní otázku. Je třeba zajistit vysoký standard ohledně nezávislosti hodnocení dopadu, protože tím pádem budou legislativní návrhy EU eh, věrohodnější a také budou snadněji přijímány. Také je důležité snižovat administrativní zátěž, která vyplývá z uplatňování evropského práva. Evropská komise by chtěla do roku 2012 snížit administrativní zátěž o 25 To by znamenalo eh, vzestup, eh, nebo tedy ušetření o 1,4 HDP. Protože velká část těchto nákladů vyplývá z toho, že předpisy nejsou efektivně uplatňovány na národní úrovni. Příklad 72 eh, eh, právních předpisů vedlo k tomu, že více než 480 eh, oznamovacích povinností vzniklo na straně členských států. Proto je také třeba větší kontroly ve fázi transpozice a také je důležité, zavést větší spolupráci mezi radou a jednotlivými členskými státy. Na závěr bych řekl, že se domnívám, že lepší spolupráce s národními parlamenty nad rámec principu subsidiarity by mohla přinést rozhodující příspěvek k efektivnější a bližší legislativě Evropské unie, která se bude více blížit potřebám občanů. Děkuji, pane Baltazáre. A za socialisty a demokraty má na dvě minuty slovo paní Evelyn Regner. Děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajka předložila velmi ambiciozní zprávu. Kdyby se toho všichni drželi, tak bychom z toho měli velký prospěch. Jde tady poslední, neposlední řadě také o důvěryhodnost evropského práva. Proces přijímání se musí zlepšit v ohledu na transparentnost, čtivost a přehlednost. Dvě věci jsou tady zásadní. Jednak je to zjednodušení práva, které nesmí ale vést ke snižování standardů. A proto musí zlepšování přijímání eh, právních předpisů vždy být eh, viděno v úzkých souvislostech s těmito standardy. Jakákoliv iniciativa by měla být prověřena v procesu konzultací, zejména pokud jde o ekonomickou a sociální politiku. Měli bychom mít eh, také kvalitní systém hodnocení dopadů, což vyplývá i z té zprávy, která byla předložena. Vycházíme z toho, že nezávislost a důvěryhodnost prováděných opatření tím eh, bude lépe zajištěna. V minulosti jsme s tím měli špatné zkušenosti, například u směrnice o službách. Tam hodnocení dopadů ze strany komise bylo velmi často kritizováno. Lisabonská smlouva má horizontální eh, ustanovení o sociální oblasti, které stanovuje, že je potřeba i v této oblasti provádět hodnocení dopadů legislativních iniciativ. Je potřeba konzultovat sociální partnery s ohledem na dopady na zaměstnanost a sociální oblast. Děkuji. A za liberály má na dvě minuty slovo paní Tajn. Pane předsedo, lepší zákony, co si pod tím můžeme představit. My všichni chceme jednodušší, srozumitelnější a transparentnější zákony pro evropské občany, evropské podniky. Důležité přitom je zejména respektovat zásady subsidiarity a přiměřenosti a aby to, co lze přijímat na národní a regionální úrovni, bylo přijímáno tam a ne na úrovni evropské. Dbát také musíme na to, jaké dopady budou přijímané zákony mít. tak, abychom zabránili na co nejmenší možnou míru nežádoucím dopadům. A proto by komise měla návrhy zákonů při Eh, důkladně prověřit před tím, než je předloží. A zejména by se měla zlepšit kvalita hodnocení dopadu. Zejména by ale komise měla být odpovědná parlamentu. Víme, že velmi často jsou eh, nové zákony spojeny s finanční zátěží pro evropské občany nebo eh, pro podniky. Pokud ty náklady jsou příliš vysoké, tak bychom měli zvažovat, jestli je něco takové potřeba přijímat. Měli bychom se snažit snížit byrokracii, ten cíl je 25% do roku 2012 a na evropské úrovni bychom měli udělat všechno pro to, abychom tohoto cíle dosáhli. Někteří říkají, že třetina, někteří říkají, že až dvě třetiny administrativní zátěže v Evropě pochází z implementace evropských zákonů na národní úrovni. A proto si myslím, že by evropské orgány měly se zasadit o to, aby došlo ke snížení této administrativní zátěže a aktivně kontrolovat i proces implementace ve členských státech. A i národní parlamenty tady hrají svou roli a měly by využít těch pravomocí, kterým dala Lisabonská smlouva. Děkuji a za zelené má na minutu slova paní Lichtenberger. Děkuji pane komisaři, vážení kolegové. 27 právních řádů spolu interaguje a proto lze předvídat, že v té interakci bude docházet k problémům. S přijímáním zákonů Evropské eh, unie je spojena celá řada problémů, na ty bychom měli reagovat a řešit je. To řešení musí obsahovat celou řadu věcí, například skutečně nezávislé hodnocení dopadů a zhodnocení všech faktorů, ne pouze dopady například na různé zájmové skupiny nebo průmyslové sektory. A druhá velmi důležitá věc, a ta je kritická, je implementace komunitárního práva ve členských státech. Protože tady dochází k velkému počtu problémů tím, že buď je ta implementace špatná, nebo k ní vůbec nedojde. A uh, je to v neprospěch nás všech a právě proto v této fázi bychom se na to měli více zaměřovat a požadovat zlepšení. Tak, aby eh, implementace reagovala na potřeby a potíže občanů. Děkuji, paní kolegyně. A za konzervativce a reformisty má slovo pan Karim na dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. <clears throat> Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu a za všechno, co do této zprávy dala. Myslím si, že lepší legislativa je naprosto zásadní pro budoucnost Evropské unie. Je to relevantní pro občany všech našich členských států. Většina té dobré legislativy, která se dělá v tomto eh, parlamentu, je ale negována. Bohužel eh, kvůli tomu, že existuje obrovské množství regulací, které stále ještě máme ve svých zákonech a také administrativní zátěži, která zatěžuje eh, hlavně naše hospodářství a hlavně potom malé a středně velké podniky. A jsem velice rád, že i na půdě tohoto parlamentu o tom pan komisar hovořil. Myslím si, že je dobré, že sice kom, eh, že Ehm, komise k nám často přichází, ale nicméně i nadále se objevují věci, které jsou naprosto nesmyslné. Ehm, je velice důležité, aby v kontextu Lisabonské smlouvy jsme se koncentrovali na eh, všechny ty otázky, které, o kterých zahovořili mý kolegové. Za prvé, ehm, E, jako zpravodaj, který má na starosti monitorování e, subsidiarity a proporcionality, musím říct, že je naprosto zásadní, aby i národní parlamenty sehrávaly důležitou úlohu při vytváření zákonů. Ale pokud nebudeme mít možnost správné interpretace těchto zákonů, tak e, nemůžeme očekávat, že to můžeme dělat co nejlépe je to možné. Co se týče dopadu já velice vítám tento vývoj, myslím si, že je potřeba i nadále pokračovat v konzultacích, je potřeba také dodržovat zásady subsidiarity. Eh, jsem rád také, že v té zprávě eh, voláte po tom, čemu říkáme smart regulation. Myslím si, že bychom měli od samotného začátku eh, se postarat o to, aby parlament mohl společně s komisí na těchto věcech pracovat a to vždy od samotného začátku, jak jsem řekl. Moje skupina politická velice podporuje tuto myšlenku. Pokračovat na, na tomto základě, myslím si, že musíme respektovat proporcionalitu a subsidiaritu. Veškeré návrhy naší legislativy musí obsahovat důvody eh, proč právě e, tato legislativa je správná. Všechny návrhy legislativy by měly být také doplněny hodnocením dopadu, e, přičemž to hodnocení by mělo být prováděno naprosto nezávisle a komise a parlament by měly spolupracovat od samého začátku a veškerá rozhodnutí by měla být e, činěna co nejblíže občanům. Děkuji. A jménem frakce EFD na minutu a půl má slovo pan Mr. Schmidt. Øh, děkuji, děkuji také paní zpravodajce za velmi kvalitní práci, která obsahuje celou řadu užitečných věcí. A chtěl bych poděkovat zejména za to, že je tady tak eh, silně zvýrazněna zásada subsidiarity a přiměřenosti. Měli bychom respektovat Lisabonskou smlouvu a vždy dbát na to, co podniká v této věci komise. Víme, že e, se teď zavádí kontrola ze strany národních parlamentů. Ty by se měly zaměřovat zejména na kontrolu subsidiarity a přiměřenosti. A pokud většina parlamentů budou chtít zablokovat přijetí určitého zákona, protože to nebude e, v souladu s principem subsidiarity, tak by ta možnost měla být skutečně využita a provedena. Eh, to jsou ty žluté karty nebo červené karty. A měli bychom se postarat o to, aby tento proces dobře fungoval, pokud eh, ho budou národní parlamenty iniciovat. A myslím si, že je také dobře, že v této dnešní diskusi teď můžeme hovořit i o těchto aspektech. Komise se určitě dostane do situace, kdy bude muset řešit Eh, nebo upravovat svůj vztah eh, se členskými státy v této oblasti a neměli by a měla by to přitom respektovat tyto zásady. Un minutu y medio. Děkuji a nyní minutu a půl za nezařazené pan Stojanov. Господин председателю, искам да продължа това, което предишните двама колеги... Děkuji, pane předsedo. Rád bych pokračoval ve stejném duchu jako kolegové, kteří se vyjádřili přede mnou. Především pokud jde o rezorty národních parlamentů. Tyto parlamenty mají nové pravomoci a za Lisabonské smlouvy nebo podle Lisabonské smlouvy mohou zasáhnout, eh, jakmile vidí, že dochází k nějakému problému. Je to spíše pozitivní součást Lisabonské smlouvy, ale říkám si nyní, zda to nebyl jen takový populismus, eh, abychom získali větší podporu pro Lisabonskou smlouvu. Kdyby to byla pravda, když se říkalo, že národní parlamenty mají v této oblasti pravomoc, tak v tom případě by bylo třeba vytvořit postup, určitou proceduru, podle níž by národní parlamenty mohly spolupracovat, spojit se, protože tento požadavek, aby dvě třetiny národních parlamentů hlasovaly pro, to je velká většina. A já si zatím myslím, že tento princip nemůže být uplatňován. A proto je třeba vytvořit jednotný postup pro celou Evropskou unii, který musí být uplatňován. To je jediný způsob, jak tuto normu uvést do praxe. A proto zde vyzývám belgické předsednictví, která, které bude hostit Národní parlamenty, aby pracoval v této oblasti. Děkuji a nyní jako první za řečníky, kteří budou hovořit individuálně, pan Masip Idalgo, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. To je věc, která se neustále určitým nebo jiným způsobem vrací rok co rok. A připomínám, co udělala v této oblasti Monika Frasony, Medina Ortega v uplynulých eh, funkčních obdobích tohoto parlamentu, ale myslím si, že ta zpráva paní Geringer de Odenberg, která je skvělá a blahopřeji k tomu, musí být vnímána nejen jako to její znění, která je samozřejmě, které je samozřejmě důležité, ale duch této zprávy musí být vtisknut všem aktérům v Evropské unii, protože jinak bychom znovu upadli eh, do té setrvačnosti, do toho opakování toho, co se stalo a jak se některé věci nedaří. A proto si myslím, že slova komisaře obsahují nejen výraz vůle, ale jsou také důvěryhodná. Já vám věřím, pane komisaři. Já vám věřím a myslím, že z této zprávy a z vašeho úsilí můžeme vytěžit hodně pro ten cíl 25% i pro další cíle, které jsou velmi dobře obsaženy v této zprávě. Děkuji. Eh, děkuji. Nevidím pana Šimaňského na svém místě, nevím, jestli sedí někde jinde, není tomu tak, takže na minutu a půl má slovo pan Ehrenhauser. Děkuji vám. Já bych chtěl si několik slov k zásadě subsidiarity. Přirozeně by to mělo být tak, že politika by měla být prováděna na místní nebo regionální úrovni protože tam je pro občana přehledná. A je to také velmi důležitý nástroj demokracie, který tady může velmi kvalitně fungovat. A přesně o to tady jde v zásadě subsidiarity. A to je také základní vysvětlení nebo zdůvodnění této zásady. E, a to e, na základě kvantitativních a kvalitativních e, kritérií proč vůbec musí politika být prováděna na dané oblasti na evropské úrovni. A o tom jsem se tady chtěl zmínit. Je to přesně ten, ta nezbytnost zdůvodnit eh, provádění evropské politiky na evropské úrovni. Na to se zapomíná. Kolikrát jsou určité eh, věci již činěny členskými státy samotnými. A to by mělo stačit k tomu, aby se nepřistupovalo k přijímání nějaké evropské politiky. Kontrolní právo eh, v kontextu Lisabonské zprávy není dostatečné a mně to přijde, že to všechno je jenom takové zdánlivě eh,

a jako první má na minutu slovo, a víte, že jsem přísný, pan Mesaroš. Köszönöm, elnök úr. Sama nevemet kicsit rosszul teszed kiejteni. Gratulálok a jelentéstevőnek és köszönöm. Děkuji, děkuji vám také za to, že jste správně vyslovil mé jméno. Chtěla bych pogratulovat e, paní zpravodajce, také bych chtěla poděkovat komisi za její podporu. Od Lisabonské smlouvy jsme vlastně vstoupili do nového e, období e, s spolupráce. Naše úloha v současné době je daleko větší a také se posílila naše zodpovědnost. Je velice důležité, abychom využívali každou možnost, kterou máme, abychom zajistili eh, skutečně zlepšení eh, legislativy Evropské unie. V této zprávě je několik věcí, které jsou mimořádně důležité a týkají se malých a středně velkých podniků, které by také měly se zúčastnit na monitorování eh, této legislativy. Musíme zajistit a simplifikaci administrativních kroků dále musíme zajistit, aby Eh, byla eh, zjednodušena spolupráce s parlamentem. To všechno by se mohlo stát díky této zprávě. Je potřeba také soustředit na to, jakým způsobem mohou spolupracovat národní instituce a národní parlamenty. Evropský parlament v současné době má právo, aby byl informován o všem, co se souvisí s legislativou. La señora... Děkuji, paní Bilbao. Děkuji, pane předseda. Pane komisaři, chceme lépe tvořit eh, právní předpisy, ale protokol o subsidiaritě nefunguje. Regionální ani národní parlamenty nejsou efektivně zapojeny. Od té doby, co vstoupila smlouva v platnost, komise podle svých vlastních údajů předala členským státům 26 legislativních iniciativ. Předala je tedy národním parlamentům. Z těch 27, které máme v EU, dostala pouze 52 odpovědí z těch možných 700. To je o něco více než 7%. Z těch 52 stanovisek je jich 10 z Rakouska, 2 z Českého senátu, jednoho ze Španělska, jedno z Francie, tři z Itálie, dvě z Polska a 15 z Portugalska. Komise nemá žádnou informaci o zapojení regionálních parlamentů do přijímání těchto stanovisek. To je možnost, která je obsažena v samotné Lisabonské smlouvě. Pan předseda přerušil řečnici. Nyní má slovo pan Rubix. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Když to eh, vezmeme v celku eh, myslím si, že mohu skutečně podpořit obsah této zprávy. Evropský parlament a Evropská unie jako taková eh, eh, se snaží dosáhnout respektování lidských práv za hranicemi Evropské unie, ale myslím si, že je to stejně důležité dělat i zde v Evropské unii. Podle mého názoru stále chybí kontroly toho, jakým způsobem eh, celoevropsky platné dokumenty jsou aplikovány eh, v praxi a hovořím opět o lidských právech. Dovolte, abych zdůraznil jeden fakt. 2. Eh, října Lotyšsko, a já jsem Lotyš, bude mít parlamentní volby. Během těchto parlamentních voleb nebude možné, pardon, opět pan předseda bere slovo. Slovo má pan Paška. Vážený pán predseda komisie, úvodom by som chcel oceniť. Já bych chtěl ocenit, že výbory tohoto parlamentu e, si všímají toho, že právní prostředí je velmi nepřehledné a že je potřeba udělat kroky k jeho zkvalitnění a zjednodušení. Já si uvědomuji náročnost tohoto úkolu, protože složitost eh, právních systémů členských států kolikrát vede k velmi neslučitelným strukturám. To by ale nemělo omezovat právní jistotu našich občanů a upírat jim právo na kompetentní posoudění jejich, eh, posouzení jejich problémů. Lepší provázanost právních prostředí členských států je něco, čemu by se komise měla věnovat usilovně. A to jak při mání zákonu, tak také při sekundární regulaci a reflektovat i v dalších politikách Unie. Měl by vzniknout systém akreditovaných institucí. Děkuji, děkuji, pane Paško. A nyní má slovo pan Bronc. Pane předsedo, legislativní proces, tak jak je prováděn tímto parlamentem, má zabránit jednotlivým členům, aby si udělali vlastní úsudek. Eh, legislativní návrhy eh, jsou eh, vždy buď přerozdělovány na poslední chvíli, anebo jsou nějakým způsobem pozměňovány. Velice často se zdá, že poslanci nemusí zkrátka se těmito věcmi zabývat, protože se řídí pouze tím, co jim říká vedení jejich politické skupiny. Ale my v malé politické skupině bychom byli velice rádi, kdyby toto uvažování bylo skutečně nezávislé. A e, současně jsme svědky toho, že velice často tyto věci dělají pouze asistenti. Tak to by neměla fungovat demokratická instituce. Kolega. Děkuji. I když by se v rámci tohoto postupu mělo vyjádřit pět řečníků, máme zde ještě dva kolegy. Nemáme příliš velký sklus, takže nejdříve dáme slovo paní Kolarské. Paní Pane předsedo, blahopřeji zpravodajce. V této zprávě se velmi dobře říká, že je důležité, aby právo bylo srozumitelné a průhledné eh, pro občany. My tady v Evropském parlamentu předkládáme takové zprávy, eh, prohlášení a usnesení v takovém jazyce, který je velmi nesrozumitelný pro běžné občany, pro běžné lidi. Hodně z připravených dokumentů je prostě napsáno nečitelným jazykem. Také usnesení, v nichž informujeme třetí země o našich hodnotách a hovoříme třeba o případech porušování lidských práv, jsou také napsány takovýmto jazykem. Proto si myslím, že parlament by měl se zapojit do akce, kterou eh, dělá komise Clear Writing Campaign, jak psát srozumitelně. V rámci této kampaně se připravují informace, jak eh, připravovat dokumenty tak, aby byly čitelné. Předseda opět přerušil řečnici. Děkuji, paní kolegyně. A na závěr vystoupí paní Záborská. Eh, děkuji pěkně, pan předseda. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem sledovala tuto velmi zajímavou diskusi ze své kanceláře a chtěla bych poděkovat své kolegyni, paní Geringer de Odenberg, Jakože vám, pane eh, místo předsedo komise. Podle mě je velmi dobře, že Evropská komise zřídila skupinu na nejvyšší úrovni, která by měla radit se eh, snižováním byrokratické zátěže. Každá země má svou vlastní kulturu. Ale to, že jste jako předsedu této skupiny na vyšší úrovni jmenovali významného německého politika Edmunda Stoibera je dobrým znamením, protože myslím, že právě Německo by mohlo být pro nás příkladem ve snižování byrokracie. Děkuji ještě jednou děkuji za vaši zprávu. Gracias, kolega. Děkuji, paní kolegyně. Tím jsme uzavřeli kolo řečníků v rámci Catch the Eye a teď dostane slovo pan komisař místo předseda Ševčovič, aby reagoval na jednotlivé vystoupení. Pane komisaři, máte slovo. Much, uh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím reagovat eh, na eh, většinu těch otázek, alespoň v té době, kterou mám k dispozici. Poprvé, zaprvé bych chtěl poděkovat všem Eh, poslancům za eh, jejich angažovanost eh, při prosazování toho, čemu říkáme smart regulation. Myslím, že to je věc, kterou potřebuje jak celá Evropská unie, tak jednotlivé členské státy. Kromě toho bych chtěl poděkovat také paní zpravodajce za to, že zdůraznila význam posuzování dopadu protože například Inko Committee má také určitý precedens v této věci. Myslím si, že pravidelným způsobem bychom skutečně měli vyhodnocovat tento dopad dopad a mohu vás ujistit, že my uděláme všechno pro to, abychom zlepšili také kvalitu právě tohoto hodnocení dopadu e, a to při posuzování každého návrhu nové legislativy. Je velice důležité a také jsem rád, že se o tom hovořilo ve zprávě, a sice o tom, že musíme eh, studovat také dopad těch teprve navrhovaných eh, zákonů. Eh, velice často totiž návrh zákona může být úplně pozměněn na základě pozměňovacích návrhů, což může zlepšit daný zákon, ale může to také tento zákon zhoršit a to je potřeba mít na paměti. Naprosto souhlasím těmi z vás, kteří eh, hovořili o tom, že potřebujeme mít objektivní hodnocení. To je věc, o kterou se také snažíme v komisi. V současné době spolupracujeme s tou skupinou, kterou vede pan Štojbe eh, což vlastně uvádí úplně novou kulturu do práce komise. Jazyk je vždy naprosto jednoznačný, který používáme. Vám říci, že více než 30% těch návrhů je eh, zamítnuto právě na základě vyhodnocení tohoto dopadu. Zase s jasným cílem zlepšit kvalitu. Co se týče malých a středně velkých podniků, dnes jsme hovořili o tom, jak je důležité snížit eh, zátěž pro malé a středně velké podniky, tak aby mohli mít užitek z jednotného trhu. Jsem velice rád, že vám mohu říci, že tento cíl snížit administrativní zátěž do roku 2020 o 25 bude se určitě ještě překonán. Bohužel eh, to je všechno, co eh, jsem mohl říci v čase, který jsem mi k dispozici. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat paní zpravodaj zpravodajce za mimořádně kvalitní e, zprávu a za všechny příspěvky k tomu, abychom měli lepší regulativu a legislativu. Pane Ševčoviči, komise není omezena časově. Vy jste si to sám určil, toto omezení. Možná, že bych vám to neměl e, e, říkat. Je velice dobré, že si komise myslí, že i, má, i ona má čas omezený ale je to fakt, já možnost nemám vás omezovat. Děkuji, pane Ševčoviči, a slovo má paní zpravodajka Geringer de Odenberg. Na závěr bych ráda srdečně poděkovala vám všem za diskuzi, všem kolegům a kolegyním i panu komisaři. Jsem ráda, že jsem měla možnost pracovat na této zprávě právě Letos to je první rok eh, poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Je to také rok, eh, kdy Evropská rada přijala strategii EU 2020. Oba tyto dokumenty budou mít vliv na celou řadu aspektů zlepšení tvorby právních předpisů a bude to dobrá příležitost k tomu, abychom jich využívali. Když jsem pracovala na této zpráci, tak jsem se setkala s různými prostředími, Snažila jsem se vyslechnout jak stanovisko podniku, tak i stanovisko zaměstnanců, odborů a organizací, jako je třeba ETUK a tak dále. Po absolutní jednomyslnosti v právním výboru si myslím, že se nám podařilo najít rozumný kompromis mezi očekáváním všech politických frakcí. Děkuji za skvělou spolupráci všech kolegů a doplním, že to byla výjimečná spolupráce, protože byla nad rámec politických skupin, což se tady často nestává. E, děkuji za podporu při hlasování na plenárním zasedání a ještě jednou děkuji za podporu ve vaší debatě. Děkuji. Lidio a blahopřeji k tvé práci. Tím jsme uzavřeli rozpravu a hlasování o odpovídajícím usnesení proběhne ve 12 hodin.